le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Vážení kolegové, mám nyní velikou čest a radost přivítat mezi námi generálního tajemníka OSN, pana Antonia Gutereše. Vaše nominace je historickou událostí. Vy jste prvním občanem EU na tomto místě, Eh, od druhé světové války vaše organizace má stejné eh, hodnoty eh, podporovat multilaterální spolupráci a mír. Více než kdykoliv dříve musíme spolupracovat na tom, abychom plnili očekávání našich občanů a dosahovali hmatatelných výsledků. Musíme čelit společným světovým výzvám, konfliktům, terorismu a radikalizaci. Musíme řídit migrační toky, ale také se zabývat klimatickými změnami, chudobou a nezaměstnaností. Naši občané očekávají, že Evropa bude více přítomná a bude efektivnější na globální scéně. Nemůžeme bezmocně přihlížet bombardování v Sýrii, hladu v Africe, tisícovka mrtvých na poušti nebo ve středozemním moři, obchodování s ženami a s dětmi. Eh, dívat se na porušování lidských a základních práv. Demokracie ustupuje v některých státech jako Venezuela, Turecko, a nebo dochází k persekuci náboženských menšin. Včera jsme hovořili o Africe s předsedou Africké unie, panem Musafatem. Rád bych zopakoval, že Afrika je prioritou pro Evropskou unii. A proto je zapotřebí posílit trojstranou spolupráci mezi OSN, EU a Africkou unii. Zemena ohledně prevence a rychlé reakce eh, a řešení konfliktů. Musíme společně hledat politická řešení pro konflikt Sýrii, Libii a Jemenu a čelit Daeši. Společně musíme bránit důstojnost, svobodu osoby, eh, tedy člověka, a pro eh, nové generace připravit novou agendu 2030 a připravovat udržitelný eh, rozvoj. Je to celá řada Eh, výzev, pane generální tajemníku, a v nich můžete eh, spoléhat na podporu Evropského parlamentu. Vaše agenda je také naší agendou a nyní vám předávám slovo. Mr. President, thank you. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za pozvání a tuto